Začínáme posiedzenie. Vážení přátelé, dovolte, aby. Vážení kolegové, pustíme se do práce. Vím, že to nemáme jednoduché. Je to opravdu zvláštní i pro mě předsedat té, eh, tomuto zasedání, tomuto výboru ve chvíli, kdy tady nejste s námi, jsou tady vlastně jenom technici, lidé ze sekretariátu a tlumočníci, ale předpokládám, že se budeme muset eh, zvyknout. A teď už se chci zeptat, jestli má někdo nějaké připomínky k pořadu jednání. Nikdo nemá žádné připomínky? Zdá se, že ne. Takže pořad jednání je přijat. Pokud tady nikdo nemá žádné připomínky, tak budeme pokračovat dál. Na konci zasedání vám řeknu, kdy nás čeká další zasedání. Teď musíme ale schválit eh, zápis z předchozího zasedání 27. října. Má někdo něco k zápisu z předchozího zasedání? Zdá se, že se nikdo nehlásí, nikdo nemá žádné připomínky, takže zápis předchozího zasedání schválen. A teď už se dostáváme k bodu 4. Budeme hovořit o tom, jakou úlohu hrají experti při prevenci a diagnostice a léčbě rakoviny. Chceme se tedy zabývat touto, tímto tématem. Je to o to obtížnější vzhledem k tomu, že čelíme pandemii COVID-19 a budeme hovořit o tom, jakým způsobem ještě ehm, zlepšit situaci těchto pacientů. Mě by zajímalo, jaká je situace v jednotlivých členských státech, kdybyste mi to mohli sdělit, a také jak se situace vyvíjí v souvislosti s pandemií, jestli dochází například i k nějakým problémům v rámci jednotlivých eh, onkologických institutů. Dnes nás tedy čeká slyšení, nějaká série slyšení, v rámci kterého eh, se vyjádří experti a my budeme moci připravit zprávu našeho výboru. Eh, cílem je eh, posílit ehm, prevenci, diagnostiku a léčbu rakoviny. A také musíme hovořit o tom, jakým způsobem ehm, podpořit ehm, pacienty a práci příslušných orgánů. Nevždy máme k dispozici všechny výsledky či údaje Například v případě dětské rakoviny nemáme dostatečnou eh, databázi údajů za Evropskou unii. To je také téma, o kterém budeme dnes hovořit. A potom eh, výzkum a inovace v oblasti rakoviny, to je opravdu jeden, jedna z velkých eh, priorit Evropské unie. V rámci Horizontu 2020 obdrželo asi 14 výzkumných projektů v oblasti rakoviny přibližně 2 miliardy eur to bylo za celé sedmileté období, to znamená 0,3 miliardy za rok. A financování EU představovalo méně než 10 celkových veřejných výdajů na výzkum rakoviny, ale zároveň um, je potřeba se i podívat na to, jaké jsou tady rozdíly případné mezi členskými státy, protože ty rozdíly tady jsou. A e, teď se vyjednává o budoucím finančním rámci pro rok 2021 až 2027 Parlament už vyjádřil své zklamání ohledně částky 75,9 miliardy eur, což navrhla Evropská rada. A parlament trvá na tom, že e, tento typ programů by si zasloužil ještě dodatečné financování. A e, výzkum v této oblasti je opravdu klíčový. klíčový. Také je potřeba říci, že výzkum rakoviny to je jedna z hlavních misí v rámci Horizontu Evropa. Chtěli bychom eh, podpořit eh, výzkum a inovace v této věci v Evropě a také se musíme podívat na definici inovativních aktivit a jak dosáhnout těchto našich cílů v rámci pro- programu Horizont Evropa. V rámci první části slyšení si vyslechneme experty, um, pokud jde o boj uh, proti rakovině v rámci Horizontu Evropa. A já chci přivítat naše první dva řečníky, pan profesor Walter Ricciardi, který je um, předsedou představenstva Horizon Europe uh, Cancer Mission a také um, působí na Katolické univerzitě Cokrokoре v Římě. Potom je tady s námi paní Elizabeth eh, Weiderpass, která je také členkou Rady Horizon Europe Cancer Mission a je ředitelkou Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. V druhé části slyšení se budeme zabývat podrobnějšími detaily. Bude zde s námi eh, Pamela Kearns, která je prezidentkou Evropské společnosti pro dětskou onkologii, a působí také eh, na Birminghamské univerzitě eh, v Británii. Eh, zaměřuje se na výzkum v oblasti dětské onkologie, především se zabývá příčinami rakoviny a boj proti nerovnostem v oblasti přežití. Máme naplánováno dvouhodinové zasedání a příště v prosinci doufáme, že budeme mít k dispozici tři hodiny, takže ty diskuze budou moci být delší. Dám řečníkům vždy 8 minut na úvodní prezentace a potom dostanou uh, slovo naši europoslanci, kteří můžou položit otázky a potom na odpověď uh, odborníci dostanou 5 minut. Takže jako první pan profesor Ricardi. Dobré odpoledne. Jsem velmi rád, že uh, se mohu účastnit tohoto slyšení v parlamentu a představit výsledky eh, práce um, představenstva Mission Board eh, boje proti rakovině. Já jsem eh, předsedou a je tady s námi i moje kolegyně Elizabeth Weiderpass. Já poprosím o prezentaci, abych, ehm, abyste ji všichni viděli. Je důležité říci, že Cílem mise, a prosím o další snímek, jsou ty, že chceme eh, jak se lépe nasměrovat eh, evropský výzkum eh, a inovace, ehm, tak abychom dokázali vyřešit velké výzvy a abychom dosáhli hmatatelných cílů. Chceme také zapojit občany a další zúčastněné strany, úzce s nimi spolupracovat při stanovování výzkumných priorit ale i v další práci, tak abychom zajistili rovný přístup eh, pro všechny občany v Evropě k nejlepší inovaci, výzkumu a know-how v Evropě. Rakovina eh, ta spadá do jedné z našich misí v oblasti zdraví. V Evropě máme 10 eh, celosvětového obyvatelstva, ale výskyt této nemoci je už na 25%. A pokud nebudeme eh, efektivně jednat, tak eh, nový počet diagnóz rakoviny eh, by se ještě o další 25% do roku 2035 zvýšil. To znamená, v Evropě je asi nějakých 10% obyvatel, ale zároveň jsme měli asi 50% výskytu případů, což je nepřijatelné. Takže se musíme podívat na prevenci, diagnózu, léčbu a péči a dobrou kvalitu života pacientů. Není to jednoduché. Potřebujeme, aby všichni aktéři měli k dispozici jakýsi rámec. Eh, my jsme eh, zajistili 13, eh, přišli jsme se 13 doporučeními, abychom měli na čem stavět v následujících sedmi letech. My jsme to rozdělili do jaksi pěti oblastí um, intervencí. Ehm, dvě jsou průřezové a potom tři eh, jaksi vertikálního charakteru. Za prvé, porozumění situace. Jde tady o výzkum, ale um, musíme také, kromě příčin, lépe chápat, proč, i když víme, že ehm, určitý životní styl eh, vede k vzniku této nemoci, proč lidé nezmění eh, to, jak se chovají. Takže se chceme podívat, aby to bylo součástí všech eh, těchto pilířů. Další průřezové téma rovný přístup pro všechny. Chceme, aby všichni občané v Evropě, eh, kdekoliv žijí, ať už jsou z jakékoliv společenské třídy, prostě aby všichni eh, měli lepší přístup k prevenci, protože my víme, že jsou tedy um, situace, které jsou, kterým je možné předcházet a chceme to tak dělat maximálně. Je pro nás důležité, aby uh, k prevenci měl přístup všichni občané v Evropě a musíme k tomu využít naše uh, zkušenosti. Um, platí to například i pro uh, všechny pracovníky, v, um, zdravotníky a pečovatele v této oblasti. Um, toto je tedy, co navrhujeme nejdříve to porozumění, prevence, potom eh, diagnoza a léčba, kvalita života, rovný přístup pro všechny a potom průřezové kroky. Já stručně představím ty první čtyři body a potom kolegyně eh, dostane slova a prodiskutuje ty další. Chceme zajistit eh, inkluzivní a participativní um, iniciativu, pokud jde o boj proti rakovině. My jsme to nazvali uncan.eu, teďka EU. Měli by se zapojit opravdu ehm, všichni důležití akteři v Evropě. Ehm, důležité je ehm, pochopit, proč eh, rakovina vzniká, proč dochází k takovému a takovému vývoji daných eh, typů rakoviny. Takže nejde jenom o základní výzkum, ale také o eh, klinický přístup a podívat se na to, eh, jak eh, nejlépe zajistit péči pacientům. Ale potom také je to implementace výzkumu a eh, nastavení zdravotnických systémů, protože to je zde také velmi důležité. Potřebujeme k tomu určité technologie, a zatím to je často tak, že prostě ten zdravotnický systém nedokáže poskytnout všechny dané technologie pacientům. Dále chceme celoevropský výzkumný program abychom se podívali na eh, polygenetické rizika. Některé země už provádí výzkum eh, v oblasti genetiky. Eh, ve chvíli, ještě než se objeví klinické příznaky, je možné zjistit, jak si vznik rakoviny. A my bychom si přáli, aby tento výzkum neprobíhal jen v některých zemích, ale aby to bylo možné ve všech zemích, i v těch malých, Eh, chceme zajistit eh, genomovou sekvenci ehm, i zdravých obyvatel, abychom si udělali lepší představu o tom, proč rakovina vzniká a abychom zajistili prevenci ještě ehm, mnoho let předtím, než se objeví první příznaky. Dále eh, podpora. My chápeme, že ehm, to probíhá na národní úrovni nebo na nižších úrovních, ale nevždy je tady dostatečná podpora pro dané státy navíc nákladově efektivní. Zase je mnohem lepší, když to probíhá na co unijní úrovni. Například, proč lidé nadměrně konzumují alkohol, nebo kouří, nebo jí nezdravé potraviny, proč nesportují, nebo nehýbou se. To jsou všechno věci, které eh, mohou ovlivnit individuální reakci na eh, rakovinu, ale my chceme rakovinu vnímat jako eh, celospolečenský problém, za který jsme zodpovědní. Takže chceme eh, poskytnout podporu zákonodárcům na národní i regionální úrovni, abychom ehm, zajistili konkrétní prevenci rakoviny. A čtvrté doporučení. I Rada Evropy v roce 2003 což asi před 20 lety, nebo skoro před 20 lety, schválila doporučení pro, eh, pro boj proti rakovině a screening. A v řadě zemí či regionů v Evropě není zajištěn optimální screeningový program. Takže lidé stále umírají nebo onemocní rakovinou, protože Ehm, místní, regionální orgány eh, nezajišťují dostatečnou prevenci. A my nechceme, aby to tak bylo, chceme eh, zajistit prevenci všech eh, typů rakovin, kterým se dá předcházet. Takže pro nás je důležité, aby všechny členské státy používaly tento screening, aby zlepšili svůj přístup ke screeningu a zajištili lepší ehm, odhalení nemoci. A e, kolegyně tady bude pokračovat v popisu dalších devíti kroků. Bardzo děkuji, paní profesorze. Děkuji mnohokrát, pane profesore. A teď má slovo paní Vajdopres, paní profesorka. paní doktorko. Je třeba optimalizovat pro eh, rakovinu eh, osobní přístup a eh, uvědomit si dopad celého prostředí a také rozvoje evoluce a navýšit počet osob s osobním přístupem. Je třeba eh, rozvíjet v Evropě na evropské úrovni výzkumné programy, pro včasnou diagnostiku a, mini a technologie minimálně invazivní léčby eh, a také rozvíjet klinické faktory, abychom mohli lépe predikovat chorobu a abychom mohli také odstranit o nástroje, které nebyly dostatečně efektivní. Proto je třeba implementovat správné nástroje pro diagnostiku a také ony technologie, které budou minimálně invazivní a tím zlepšit kvalitu života pacientů s rakovinou. Doporučení sedm je eh, rozvoj eh, výzkumných programů na evropské úrovni a politická podpora pro zlepšení životní kvality pacientů s rakovinou, přeživší, rodinné členy a pečovatele eh, a všechny osoby, kde se objevuje zvýšené riziko rakoviny. A eh, v příslušném nařízení bylo také navrženo eh, vytvořit, a to je doporučení číslo 8, Evropské centrum pro pacienty s rakovinou. A to je nesmírně důležité, eh, protože by to bylo digitální centrum, kde by pacienti s rakovinou mohli sdílet své zkušenosti a kde by se také zlepšilo povědomí o rakovině, o eh, tom, jak žijí ti, kteří rakovinu přežili a mohli by si navzájem takto sdělovat zkušenosti. Doporučení číslo 9. Dosáhnout rovnosti ve zdraví a v potírání rakovinu ve všech zemích Evropské unie. Je to velice důležité, aby se překonaly stávající nerovnosti. To znamená, že je třeba také vytvořit příslušné osvětové a vzdělávací programy, abychom využili nejrůznějších kanálů pro zvýšení povědomí o této problematice a podporovat také země s vysoce kvalitními programy, podporovat spolupráci, monitorovat léčbu a také podporovat příslušnými politikami propagaci také pro mentální zdraví pacientů s rakovinou, rodinným členům a přeživším rakovinu. A doporučení číslo 10 je vytvoření sítě eh, pro infrastruktury pacientů s rakovinou ve všech členských státech EU, aby se zvýšila kvalita nejenom výzkumu, ale i péče a to je spojené se stávajícími iniciativami a zároveň s hlediskem udržitelnosti, aby bylo možno, jak vylepšit, tak ještě vytvořit nové příslušné instituty. Doporučení číslo 11. Eh, druhy rakoviny dětské a rakovina u mm, mladistvých a mladých dospělých lépe léčit a více léčit. A tady je třeba pustit se také do studia efektů a dopadu, protože 60 pacientů eh, zažívá také negativní efekty léčby. To znamená, v souladu s evropským plánem jsme se chceme soustředit na potřeby dětských pacientů s rakovinou a přeživších, abychom vygenerovali lepší péči, lepší stanovení diagnózy a doporučení číslo 12 urychlit inovaci a implementaci nových technologií a vytvořit takzvaný Living Labs, soustředící se na onkologii. To jsou uživatelská centra, eh, která jsou pr- pro systematické využívání pacientů s rakovinou a různých společenství. Eh, v praxi to znamená, že jsou to taková inovační centra a mají schopnost více nabízet koncepty a řešení pro potřeby nemocných lidí a zároveň vytvořit určitý potenciál. A doporučení číslo 13 je navýšení komunikace a kapacit, to znamená přetvořit kulturu v případě eh, rakoviny. Jde o to, eh, abychom eh, také školili a vzdělávali všechny účastníky, ale i celou veřejnost, aby měla aktualizované povědomí o výsledcích výzkumu, o symptomech, o možnosti, o zkušenosti pacientů, přeživších a rodinných členů. Eh, my jsme eh, zveřejnili veškeré návrhy, je to pro vás k dispozici, doufáme, že už jste dostali tyto návrhy a že ne, samozřejmě jsme ochotni se o to s vámi podělit a tady skončil a předám vám, abyste mohli dále moderovat celý dialog. Já vám mnohokrát děkuji za informace. Jedno sdělení pro všechny kolegy, prosím pěkně. Prezentace, které jsme teď viděli, jsou k dispozici na intranetové stránce našeho zvláštního výboru. Nevíme, zda se podařilo a zda jste tedy snímky viděli. Pokud ne, tak se každopádně můžete podívat na webu, jak říkám, na intranetu našeho výboru na eh, internetu webu parlamentu. Teď koordinátoři každý den na půl minuty. Jako první Petr Líze Prosím. Yeah, thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zejména zpravodaji panu Ellerovi k Horizontu Evropa, který bojoval za tuto misi eh, proti rakovině, takže to je dobře. Mám tři otázky. Za prvé, podle mého názoru velice e, patřičná otázka. Firma, která vyvinula pravděpodobně první úspěšnou vakcínu proti COVID-19 BioNTech, je e, v běžném provozu antirakovinová firma. Chtějí vyvinout e, vakcínu proti rakovině. A chci se zeptat odborníků, co si o tomto myslí. Zdá by tuto snahu měla EU podporovat. Druhá otázka. Bojovali jsme o více peněz pro Horizont. Není to tolik, kolik jsme chtěli, ale alespoň je to více, než kolik nám chtěla přiklepnout rada. Ale co ještě můžeme dělat? Jaké překážky ve vaší práci vnímáte například v národní legislativě, eh, kterou bychom mohli harmonizovat, abychom vám usnadnili život? Co můžeme udělat, abychom pomohli vědcům, eh, kromě toho, že jim dáme víc peněz? A třetí otázka. Pochopili jsme, že 50 příčin rakoviny je neznámých. Jaké výzkumné projekty musíme provést, abychom zjistili, co je příčinou těch 50%? Děkuji. Děkuji, Petre. SAD Alessandra Moretti, prosím. ale Sandra si mezi námi. Máme kůpot společení s Alexandrou. Tak zdá se, že připojení s Alexandrou nemáme. Zkusíme Renew Nikolaje Štefanuta. Děkuji. Já bych rád hovořil o prezentaci paní eh, Weiderpass, zejména doporučení číslo 7, kde se řeklo, že bychom měli zřídit celoevropský výzkumný program. Já jsem přemýšlel o tom, jak by ten výzkumný program byl sklouben s horizontem, protože už máme velký výzkumný program, který má celou řadu různých odvětví v oblasti výzkumu rakoviny a zdravotnictví. Vím, že tady jde o kvalitu života pacientů s rakovinou a e, uzdravených pacientů, takže má jít o studii nebo o podpůrný program nebo o co? Není mi to úplně jasné. A za druhé pak mám otázku asi na všechny, na, na celou, celý panel našich řečníků. Aktuálně parlament se právě dohodl s radou na 5,1 miliardách euro. To bude náš program EU for Health. Kromě toho máme zhruba 100 miliard na horizont, to je na výzkum. Ale to je v podstatě všechno. Přičemž výzkum pokrývá úplně všechno. Takže já se chci zeptat, kolik si myslíte, že by EU měla investovat, aby dosáhla kvantifikovatelných markerů, který, které lze jaksi dobře ohodnotit ve smyslu zlepšení rakovinného výzkumu a kvality života pacientů. Děkuji. Děkuji, Nikolau. Joel Melan, ID, prosím pěkně. Euh, le témoignage que vous nous portez vaše úloha v této nové misi boje proti rakovině a v otázce výzkumu je opravdu klíčová. Potřebujeme analytický přístup a ukazuje se, že Ještě jsme nedokázali odhalit tajemství buněk a dokud to neuděláme, tak eh, z velké míry nebudeme schopni odhalit eh, ty klíče a ty důvody eh, nemocí. Bohužel to tak je. Ehm, jsou to věci, které někdy vnímáme jaksi odděleně a úplně to nezvládáme. Ani prezenci, prevenci, ani diagnostiku, ani léčbu, ani péči po léčbě. Takže je potřeba na tom pracovat i v oblasti výzkumu. Výzkumníci v Evropě e, mají e, přirozeně tendenci sdílet své poznatky. Co si tedy myslíte, že můžeme udělat e, pro lepší koordinaci a výměnu těchto poznatků? A jak si myslíte, že by to šlo sdílet a vyměňovat ještě rychleji v době digitální? Jakým způsobem bychom mohli koordinovat výzkumná centra, když samozřejmě víme, že velká část prostředků z horizontu Evropa už jde především na univerzity a potom na výzkumná pracoviště. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď poprosím Michel Rivazí, zelení z Francie. Oui, moi je m'interroge sur... Děkuji vám. Mě by zajímalo, eh, jak to je s dalším výzkumem. Eh, teď se hodně eh, zabýváme v rámci výzkumu imunoterapií, imunitním systémem. Aby mohla se rakovina rozvíjet, tak vlastně ten imunitní systém je potlačený. Podle mě ehm, tento výzkum je vlastně jiný než takový ten klasický výzkum, například radioterapie. Jak říkala kolegyně přede mnou, jakým způsobem porozumět tomuto jevu buňky, která, ze které se stane rakoviná buňka, a jakým způsobem hledat alternativní přístupy k léčbě eh, rakoviny. Podle mě toto je zcela klíčová věc, ehm, a jak se vydat se tímto novým směrem a ne působit jenom tím, na těch osách, které známe z minulých let. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Joana Kopčinska, ECR, prosím. V rámci programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa máme pět hlavních oblastí. Jde o nejvýraznější výzvy v Evropě a jednou z těchto misí je boj s rakovinou. Abychom dosáhli konkrétních řešení v oblasti rakoviny, musíme si stanovit ambiciózní cíle, Konec konců máme 3 miliony lidí, kteří rakovinou trpí a ty chceme zachránit. Ta doporučení, která jste zmínili, vzhledem k komplikované infrastruktuře v členských státech a e, teď tedy jde konkrétně o doporučení číslo 10, které jste představili, jakým konkrétním způsobem si myslíte, můžeme posílit výzkum a inovace, abychom zajistili lepší přístup, zejména co se týká eh, infra, eh, jaksi eh, léčebné infrastruktury. Jakým způsobem bychom mohli zřídit evropské referenční sítě jako Eurobloodnet a další? Ty by přece mohly představovat přidanou hodnotu zejména pro ty velice komplikované aspekty eh, výzkumu rakoviny. A poté poskytování informací, reporting. Jde o zlepšení eh, implementace ve všech členských státech. Můžeme v této oblasti dělat něco více i my? Děkuji. Nezlobte se, máme mnoho příspěvků. Respektujte čas. Prosím, paní Konečná. Ehm, respektive Alessandra... A, pardon, Alessandra Moretti se připojila, tak nejprve ona, prosím, pokud je připojená. Slyšíte mě? Slyšíme vás. Fajn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, všechny zdravím, jak zpravodaj, tak všechny kolegy. Bylo velice zajímavé vyslechnout si vaše prezentace, které ehm, jsou určitým způsobem utěšující co do situace v Evropě. Je evidentní, že zde je obrovská snaha něco zlepšit, eh, zajistit právo na zdraví pro všechny občany všech členských států. Téma, o kterém bych chtěla hovořit já, je přesnost eh, diagnostiky, genomická diagnostika a personalizovaný přístup v oblasti terapie. Jistě víte, jaký je aktuální stav v Evropě v těchto oblastech. Jakým způsobem můžeme posílit evropské kapacity v této oblasti? Jaké jsou ty nejlepší nebo ty osvědčené postupy v těchto oblastech? A s tím souvisí také téma biologických databank. Zajímalo by mě, co můžeme na evropské úrovni udělat, abychom mohli rozvíjet kompetence co se týká různých sítí, různých institucí pro spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, aby docházelo ke sdílení informací a údajů. Děkuji, přeji hezký zbytek odpoledne. Dobře, děkujeme, Alessandro. A teď tedy prosím Gue Kateřina Konečná. Uh, hello, uh, hello, uh, I, I want to ask you... Dobré odpoledne. Já Nejprve chci poděkovat všem expertům za prezentace. A vítám prozatímní dohodu mezi parlamentem a radou, kdy se nám podařilo navýšit finanční alokaci pro Horizont Evropu. Myslím si, že teď se nám bude pracovat daleko snáze. Nicméně ráda bych vám položila jednu stručnou otázku, co, musíme, co můžeme udělat pro zlepšení eh, databáze klinických a předklinických textů. A za druhé, data z reportu říkají, že zhruba jedna třetina rakoviny je v důsledku dietetických chyb a různého škodlivého chování, eh, využívání alkoholu, kouření, nedostatek aktivity jak fyzické, tak psychické eh, a tak dále. Toto jsou rizika, která souvisí s ochotou pacientů změnit své chování. Ovšem dochází zde zároveň například jenom za rok 2017 k zhruba ke dvěma eh, tisícům úmrtí, která naopak byla způsobena rizikem z povolání. Myslím si, že bychom se eh, v, v tomto ohledu mohli soustředit na eh, sociální politiku, protože různé návyky, našich eh, pacientů souvisí se sociálním přístupem, jednak tedy s, jejimi návy, s jejich například dietetickými návyky, ale také se sociálními návyky. Děkuji vám za odpověď. Bardzo děkuji. E, děkuji vám. Ještě jednou vám všem při- s dovolením připomínám řečnickou dobu, protože už máme spoždění, takže by bylo skvělé, kdybychom se dokázali držet časového harmonogramu. Teď paní Trier Lenoir, prosím. Mamy kłopot. Veronik, przepraszam, mamy bardzo duży kłopot, żeby Ciebie usłyszeć. Mam... Omlouvám se, říká pan předseba, ale máme opravdu velmi, velmi špatné spojení. Albo máš jakiś kłopot u siebie na komputerze. Nevím, jestli je to připojením internetu, nebo jestli je to problém s počítačem. Ještě raz. Zkusíme to ještě jednou. Teď už je to lepší. Teď už tady můžu hovořit? Dobře. Děkuji vám. Já to řeknu ještě jednou. Děkuji velmi eh, Voltrovi a Elizabetě. Velmi děkuji za vaši prezentaci. Je vždy skvělé um, hovořit s vámi a s členy mise. Vaše doporučení v rámci této mise eh, nás rozhodně inspirují a e, budeme se mi inspirovat, až budeme mít, až budeme vypracovávat ten budoucí plán boje proti rakovině. Je to opravdu pro nás klíčové, ty vaše vstupy. E, ve zprávě PK e, budeme hovořit o všech výzvách, kterým čelí Evropa, pokud je o výzkum boje proti rakovině. Musíme posílit infrastruktury, musíme zlepšovat naše kompetence v oblasti molekulární genetiky a zaměřit se na personalizovanou medicínu. Musíme podpořit klinický výzkum, pokud jde například o pediatrické typy rakoviny, anebo um, další typy, další specifická témata. E, také bychom měli zapojit nevládní organizace a e, ještě posílit zapojení pacienta při léčbě a při následné péči. Eh, také bychom se měli eh, zaměřit na rizikové faktory, eh, také na nerovnosti v oblasti zdravotnictví a na kvalitu života. Evropská unie by především měla být také konkurenceschopná, pokud jde o uplatňování umělé inteligence ve výzkumu rakoviny a především pokud jde o velkoobjemovou analýzu dat. Vaše doporučení číslo 8 navrhuje vytvoření digitalizovaného evropského střediska pro pacienty rakoviny. Je to komplikovaný úkol. Můžete nám říci, jakým způsobem by to mělo fungovat, jakým způsobem se sbírali a analyzovali údaje a e, jak by byly nastavené odpovědnosti v rámci takového střediska. Děkuji vám. Děkuji vám, Veronika. A teď eh, si dáme další blok otázek. Eh, kolegové teď budou mít jednu minutu a jako první paní Spiraky za EPP. Maria. Maria who? Maria Spiraki. Slyšíte mě? Ano, děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem poslouchala uh, otázky předchozích řečníků. Já bych uh, chtěla ještě zmínit zapojení uh, malých a středních podniků v rámci projektu Horizont a boje proti rakovině. Musíme si udělat představu o tom, jakým způsobem tyto podniky zapojit, a jak eh, zjednodušit eh, jejich práci v této věci. A potom úloha samotných pacientů v celém procesu. Jakým způsobem Horizont Evropa bere v úvahu um, údaje pacientů a potřebujete, aby se pacienti zapojili ještě více? skrz nějaké organizace nebo další subjekty, které zastupují pacienty. Děkuji vám. Děkuji vám. Teď prosím Johan Danielson, SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také našim řečníkům za prezentace. Já bych se chtěl zmínit o prevenci. Jak víte, eh, rakovina eh, souvisí jako profesní nemoc, to je, je eh, ta vede k nejvíce úmrtí v EU. 8% nových případů rakoviny jak se vzniklo na prakoviště a každý rok po expozici zemře více než 100 000 pacientů. Není pochyb o tom, že eh, potřebujeme ještě posílit prevenci, protože toto jsou typy rakoviny, které jsou naprosto eh, preventibilní, pokud eh, nedojde k expozici na pracoviště. Ehm, jaký objem ehm, výkumu v rámci Horizontu 2020 půjde na prevenci a především prevenci ehm, rakovin z povolání? A můžete nám dát nějaké příklady takovýchto výzkumných projektů? Děkuji vám. Děkuji vám. Teď eh, prosím Derdr Klun za EPP. Děkuji vám. Když jsem slyšela statistiky eh, v eh, prezentaci, opravdu mě to překvapilo. 10% evropské populace do roku 2025 bude představovat asi polovinu případů rakoviny. To je opravdu neuvěřitelné. Prevence, včetně eh, screeningu a životního stylu, to je opravdu důležité. Jakým způsobem to udělat, jakým způsobem zlepšit eh, situaci, protože situace je alarmující. A potom ta nerovnost, to zmiňovali oba naši řečníci, Opravdu jsou tady rozdíly v Evropě, takže co můžeme mm, udělat my a náš výbor, abychom konkrétně eh, tyto typy nerovností zlepšili? Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Nicolás González Casares ze Španělska za SAD. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo je nesmírně důležité mm, hovořit o této misi rakovinu, protože to nám umožní pokročit ku předu. Ale rád bych nějaká bližší vysvětlení. Co se týče údajů o pacientech, hovoří se o individualizovaném přístupu k pacientům, ale Mělo by to být individualizované pro všechny, pro všechny pacienty, nezávisle na tom, z jaké evropské země přicházejí. Proto je důležité, abyste nám řekli, jak získáme údaje například z malých zemí, které nemají dostatečnou kauzistiku a jak budeme moci srovnávat jednotlivá tato data. Také bych rád věděl, jakým způsobem lze stimulovat výzkum a diagnostické metody v likvidní biopsii technologii. Eh, to je málo invazivní technologie a rychlá technologie, která by mohla přivést urychlení v diagnostice rakoviny. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci a přeji krásné odpoledne. Děkuji mnohokrát. A teď Adam Jaruba z Polska, prosím, máš slovo. Já jsem se chtěl zeptat na uh, kódy DNA, ale e, to nemusí, strašně špatně slyšíme a nemáme obraz. E, pan technik zároveň se snaží přerušit řečníka, kterého špatně slyšíme. Progress in research, but also in overall optimization and accessibility.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 Chtěl bych všem připomenout kolegyním i kolegům, že neuvidíme-li je na kameře, tlumočníci nemohou tlumočit. Adame, nebylo tě vidět, takže se nedalo tlumočit. Já se moc omlouvám, pravý eh, pan poslanec, měl jsem problémy se spojením. Moc se omlouvám. Takže znovu bych chtěl všem připomenout, aby si zapnuli jak kameru, tak mikrofon. A teď má slovo Margarida Lapisa Carion za EKR. Máte slovo, prosím. Eh, dobré odpoledne. Tato mise proti rakovině závisí také na tom, jakým způsobem se bude pracovat a jak se budou alokovat prostředky. Teď hovoříme všeobecně, ale jak se tyto priority budou promítat do praxe a jak pokryjí potřeby. Existují skupiny expertů, kteří tvoří eh, součást toho týmu, eh, jak se dospělo k těm, ke složení tohoto výboru. Zatím tam není žádný Španěl. Já si uvědomuji, že jsme pionýři a pionýrky v boji eh, proti rakovině. Eh, a jaká všechna centra existují? Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď za zelené má slovo Juta Paulus. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za tyto výborné prezentace. Děkuji tedy řečníkům a velmi ráda jsem si vyslechla to, že kolegové, kteří hovořili před mnou, se soustředí na prevenci, protože prevence je vždy daleko levnější a zejména eh, co se týče případu rakovin. Eh, parlament, eh, já tedy se dívám s velkým znepokojením na prostředí, v něm žijeme 400 tisíc lidí umírá ročně díky znečištění prostředí. Proto bych věděla, kolik výzkumu už proběhlo, eh, co se týče dopadu znečištění životního prostředí na vývoj rakoviny. Například znečištěné vody, znečištěný vzduch, ale také znečištěné potraviny. Také jsem měla velké obavy vyslechnout si z francouzských studií, možná, že to není tak signifikantní, ale může být, že Konzumace určitých potraven může také vést ke zvýšení případů onemocnění rakoviny. Já bych se chtěla zeptat, jestli se dělá výzkumy v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A teď je to Myslav Sokol. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že máme tuto diskusi a jsem také rád, že se naši Řečníci zmínili o indu, individualizovaném přístupu. To by mělo se promítat veškerým horizontem, eh, protože eh, je třeba, abychom do toho zapojili co nejvíce institucí. Chci se tedy zeptat, jakým způsobem se nám podaří zapojit do projektu Horizontu více institucí v členských státech, tak, a protože zapojení členských států je zcela zásadní, jak chcete tedy zapojit co nejvíc institucí eh, z jiných částí Evropské unie, aniž by to ovlivnilo negativně kvalitu eh, eh, proč si myslíte, že tady jsou podreprezentovány určitá odvětví v Evropě či určité oblasti v Evropě a jak zlepšit tuto situaci? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď Andrej Slabakov z Bulharska. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám velice stručnou otázku. Souhlasili byste s tím, aby se prováděly mezinárodní experimenty mezi členskými státy? Já si myslím, že by, eh, že, že tato oblast představuje velký problém pro všechny členské státy a bylo by to velice užitečné zejména pro malé členské státy. Nehovořím o eh, zemích jako Německo nebo Francie. Chtěl bych pouze říci, že tři čtvrtiny Evropské unie jsou přece menší státy. Děkuji vám. Děkuji, Děkuji. Eh, Rovana Jerkovič z Chorvatska, prosím. Ne, toto nejde, máme technické problémy, zkusme ještě jednou. Rovana, máme kłopot pod z svůj. Eh, paní kolegyně, máme stále technické problémy. Ostatní průba podejmujeme v té chvíli. Takže ještě to jednou zkusíme. Niestety nie możemy połączyć. Rowana, musisz nam wybaczyć, nie ma możliwości od dyskusji. Bohužel, bohužel, Rovano, velice nás to mrzí, ale toto nepůjde. Bohužel tvůj příspěvek musíme vynechat. Teď už máme totiž nějakých 7-8 minut spoždění a proto poprosím pana Ricardyho, aby se vyjádřil k těmto otázkám, pokud možno eh, úsporně. Děkuji mnohokrát chci poděkovat za velice důležité poznámky a otázky. Je jich tolik, že si nejsem jist, zda to všechno zvládu, ale společně s kolegyní se pokusíme nejprve prevence. Hodně se o tom hovoří, my se na to zaměřujeme, chceme zdůraznit, že veškeré naše analýzy jsou evidence-based, takzvané. Jinými slovy, několik čísel můžeme eh, preventivně působit proti 40% eh, procentům rakovin tím, že se modifikují životní styly. Jenom tím, že změníme životní styl, to je 40%, 20% a jinými slovy, to už jsme na 60%, to eh, zachytíme screeningem, to znamená preventivní medicínou. Eh, rakovina prsu, rakovina děložního hrdla, kolorektální rakovina. Pak můžeme řešit environmentální znečištění a rizika na pracovišti. To už jsme pak na 80% aktuálních rakovin eh, a jejich prevence. A zbývajících 20% aktuálně zatím není možné předjímat, protože stále nechápeme důvody, proč choroba v těch případech vzniká. Myslíme si, že to je geneticky dáno, že to je dáno interakcí genů a životního prostředí. Proto je výzkum tak důležitý. Hovoříme-li o možnostech vakcíny, víme, že zhruba 20 aktuálních případů rakoviny lze předjímat preventivní medicínou, možná například také vakcínou, protože to působí infekční agenty. Ovšem jsou i myšlenky, že to procento je daleko vyšší a i zde opět potřebujeme více investic do prevence. Říkáte, že je zde obrovka, obrovská disparita v Evropě mezi vším, prevencí, diagnózou, léčením, přístupem k péči a tak dále a to i u těch nejmodernějších technologií, například u imunoterapie. To může být použito na základě imunologické reakce našeho imunitního systému. I zde je obrovská variace, protože tato léčba je velice, velice drahá, takže musíme fungovat takovým nějakým způsobem, abychom umožnili všem pacientům, všem občanům, aby měli přístup k léčbě. To ho můžeme dosáhnout tím, že digitálně transformujeme naše zdravotnické systémy. Musíme je vybudovat takovým způsobem, aby data mohla být sdílená nezávisle na geografických nebo socioekonomických podmínkách. A toto nám pak pomůže najít nejvhodnější personalizovanou léčbu pro všechny, pro každého jednotlivého občana. To je velice důležité, zejména pro menší a chudší země, protože vzhledem k tomu, že jejich populace je mála, nemají přístup k velkým klinickým testům, k velkým experimentálním činnostem, které probíhají ve větších zemích v Evropě a proto toto je velice důležitý příspěvek vědy. Je velice důležité, aby eh, evropský zdravotní prostor dat byl vybudován co nejrychleji a to s co největším důrazem na vlastnictví dat na straně pacientů. V rámci našich misí angažujeme pacienty hned od začátku. E, ty mise spolu vytváříme společně s nimi ale také používáme kreativní způsoby, jak je angažovat v jejich mateřských jazycích v rámci těch takzvaných focus groups, a to i v těch zemích, které nějak e, zaostávají. To je velice důležité. Velice důležitá je také kolaborace mezi soukromým a veřejným sektorem. Za tímto účelem zjišťujeme nové možnosti, jak v této oblasti pracovat. Co se týká priorit příštích letech, ten náš mission board bude stanovovat priority podle rozpočtu, který dostaneme. Jsme eh, přesvědčeni o vaší podpoře, chápeme to tak, že Evropský parlament byl velice eh, významným faktorem v tvorbě našeho rozpočtu. V neposlední řadě eh, nejde pouze o výzkum. Rád bych hm, podpořil Evropský parlament v tom, aby přinutil všechny členské státy, aby schválili tu morální, ten morální závazek, že i prevence je právo, že to je právo ve všech členských státech. Aktuálně toto právo na prevenci neplatí všude. Tolik z mé strany. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát, pane profesore. Teď poprosíme paní doktorku Weiderpas, prosím. Děkuji za slovo, děkuji za všechny ty otázky. Chápu, že nemáme mnoho času a proto se soustředím pouze na dva body. Za prvé, Někteří poslanci se ptali, jak mohou oni pomoci co do usnadnění práce tohoto projektu, jak prosazovat téma rakoviny v Evropě. Já bych řekla, že zde je jedna velice důležitá věc a ta se jmenuje GDPR. To je nový evropský zákon na ochranu soukromí pacientů a evropských občanů obecně. Ale má také eh, nepříjemné dopady na vědecký zdravotnický výzkum, protože de facto tento výzkum blokuje a neumožňuje výzkumným centrum efektivně sdílet data v zájmu eh, medicínského pokroku. Proto bych ráda poprosila eh, europoslance, aby pamatovali na to, že GDPR blokuje, aktuálně blokuje výzkum rakoviny v Evropě. Další komentář pana Slabakova ze Slovinska, pokud se nepletu, byl ve smyslu, pakliže potřebujeme mezinárodní agenturu pro koordinaci rakovinného výzkumu, zejména v oblasti eh, screeningu, prevence a tak dále. De facto ta agentura již existuje. Říká se jí Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny existuje pro všechny evropské státy a všechny státy světa. My jsme naprosto připraveni a ochotni pokračovat ve výzkumu rakoviny se, se všemi členskými státy Evropské unie, státy OSN a dalšími. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Takže eh, řečeno, toho bylo mnoho. Jde skutečně o to, abychom vytvořili společnou databanku klinických dat. Jde o to, abychom dosáhli koordinace diagnózy, prevence, a to z hlediska profilu, prosím pěkně, a vytvořit společnou databanku, a to jak z velkých, tak z malých e, členských států. To je naprosto rozhodující. Samozřejmě nesmíme zapomínat také na klinický výzkum, to je něco, co my v našem zvláštním výboru pro boj s rakovinou budeme také řešit. Je to konec konců jeden z výstupů naší práce v rámci diskusí s radou. Teď se dostáváme k druhému panelu. Možná než začneme, bychom eh, ještě mohli říci, že bychom mohli vytvořit nějaký systém pobídek tak, aby v členských státech, ve všech členských státech byl zřízen mechanismus, eh, já nevím, třeba 3% HDP, tedy vytvořit pobídky, abychom tento systém, aby tento systém mohl začít fungovat. No a teď tedy druhá část našeho slyšení. A poprosím... A pozor, eh, právě mi sdělili, že máme určitý problém s připojením. Nicméně hovořit bude paní Pamela Kearns z Birminghamské univerzity. Je to profesorka klinické pediatrické onkologie. Přičemž to je uznaná kapacita. Dále bude hovořit Freddy Bray, sekční šéf odboru pro sledování rakoviny v Mezinárodní, v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny. Nejprve tedy paní Pamela Kerns, prosím, máte slovo. Mrs. Kearns, can you please... Paní Kearns, bude potřeba, abyste stiskla tlačítko pro mluvení pouze jednou, prosím. Tak teď už mě slyšíte. Ano, ano, ano. Zaprvé chci poděkovat vašemu zvláštnímu výboru, abych zde hovořila jménem eh, Evropské společnosti pro pediatrickou onkologii. Další snímek, prosím. Celá řada těchto dat vám asi již bude známa, ale možná není špatné to zopakovat. Fakt, že dětská rakovina je jedno, jeden z hlavních socioekonomických problémů v Evropě. Máme 35 tisíc mladých dětí diagnostikovaných každý rok s rakovinou, eh, což je úplně něco jiného než rakovina u dospělých. Jsou to jiné druhy rakoviny, eh, jednak jaksi u dětí jako celku a u dětí v jednotlivých jejich věkových skupinách. Je to největší příčina smrti dětí mladších jednoho roku. Každoročně zemře více než 6 tisíc dětí. Dobrá zpráva je, že máme více než, nebo téměř 500 tisíc dlouhodobých přeživších pacientů s dětskou rakovinou, nicméně 60% z nich se dožije dospělosti a trpí následky léčby, kterou jim dáváme a to mohou být i e, problémy, které jim mění život, endokrinní problémy, problémy s fertilitou, různé socioekonomické znevýhodnění a tak dále. Ráda bych schrnula problematiky, eh, problematiku dětské eh, rakoviny do tří oblastí. Potřebujeme základní výzkum, abychom pochopili podkladné příčiny rakoviny. Jsou to otázky nerovnosti, například v oblasti běžného standardního zdravotního, eh, běžné zdravotní péče, a nebo i přístupu k následné péči. Poté nakonec tedy třetí následná péče pro pacienty. Tedy základní výzkum číslo jedna, největší výzva, kterou máme, u dětské rakoviny je, že vlastně nechápeme, jaké jsou její příčiny. Nemáme eh, ty triple risk faktory, nemůžeme děti žádat, aby změnili svůj životní styl. Víme, že 10% dětí má genetickou predispozici vůči rakovině, ale u 90% dětí vůbec nevíme, proč u nich rakovina nastoupí to jsou přitom ty na, úplně první otázky, na které se rodiče ptají, když jim řeknete, že jejich dítě umírá na rakovinu. Takže se musíme zaměřit na dvě oblasti výzkumu. Jedna je lépe pochopit genetické predispozice, protože můžeme zjistit, že celá řada druhů rakoviny má nějaký podkladný predispoziční Um, predispoziční archetyp, který jsme zatím neidentifikovali. Ale musíme také analyzovat data, která máme jakákoliv jednotlivá nemocnice nebo země sama o sobě nemá dost dětí s rakovinou, aby analyzovala big data. Takže potřebujeme big data agregaci eh, napříč celou Evropskou unii Potřebujeme získat všechny snímky, patologie, různá klinická data a všechno ostatní, abychom skutečně mohli provést řádný big data mining, abychom pochopili, jak rakovina vzniká a abychom mohli implementovat algoritmy umělé inteligence, které nám umožní včasnější diagnozu, lepší identifikaci terapeutických možností. Takže žádáme komplexní výzkumný program, který združí všechna data, která máme, abychom mohli lépe chápat samotné příčiny rakoviny. Další snímek. Eh, další velké téma je nerovnost. Začnu nejprve přístupem ke zdravotní péči. Víme, že zejména západovýchodně v Evropě máme 20% rozdíly co do eh, přístupu k zdravotní péči. Máme představu, z čeho to vzniká. Máme nedostatek harmonizovaných standardních protokolů, eh, různící se přístup k speciální terapii, až už radioterapie, radiochirurgie a tak dále. A nemáme stejný přístup k základním léčivům. Identifikovali jsme, že méně než polovina základních léčebných prostředků pro léčbu dětí s rakovinou je vždy k dispozici v 90% zemí v daném čase. A poslední část této rovnice jsou různící se možnosti účastnice klinických testů napříč Evropou. Další snímek. Eh, podnikli jsme určitou práci společně s JARC, což eh, je teď tedy zveřejněný dokument, eh, který eh, hovoří o deseti doporučeních konkrétně pro dětskou rakovinu, která jsou připravena na implementaci a zlepší situaci v oblasti nerovnosti, dá nám přístup k lepšímu výzkumu, lepší zdravotní péči. Jenom jako příklad uvedu v oblasti radioterapie jsme Eh, se podívali na 250 radioterapeutických center napříč Evropou a identifikovali jsme rozdíly v dostupnosti služeb a zveřejnili jsme doporučení, která jsou teď připravena na implementaci. Další snímek. Jeden rámec, který máme, v rámci kterého by ta infrastruktura mohla být implementována, je Evropská referenční síť pro pediatrickou rakovinu. To umožňuje aby znalosti, které máme ve specializovaných centrech dětské rakoviny, aby tyto byly zpřístupněny v menších zemích, které například to, to know-how nemají. Jinými slovy, je to přeshraniční kolaborace v oblasti know-how, nikoli v, v oblasti posílání pacientů sem a tam. Eh, zdravotnické služby spíše než pacienti mohou jít i přes hranice. Musíme ovšem také zajistit, že budeme mít standardní léčebné protokoly a standardní léčebné klinické testy k dispozici ve všech státech, a že bude existovat infrastruktura, která bude e, spočívat na tomto referenčním rámci tak, abychom mohli združovat klinickou infrastrukturu, klinické testy, zlepšit standardy péče napříč celou Evropou. Další snímek. Druhá součást té otázky nerovnosti je nerovnost v přístupu inovativní léčby. A to je pravda pro všechny dětské pacienty. 10% dětí které, kteří relapsují, nemají přístup k experimentálním léčivům. Je zde rozdíl oproti oblasti rakoviny dospělých. je například v oblasti dětské rakoviny je to 9 léčiv, které jsou k dispozici obecně oproti 150 léčivům nebo druhům léčby u rakoviny dospělých. Zatím se tedy nedaří eh, tyto diskrepance eradikovat. Nám se podařilo demonstrovat, že léčiva, která se běžně používají na léčbu vzácných chorob i rakoviny eh, u dospělých, nejsou charakteristické, charakterizovány pro děti, jinými slovy nelze je u léčby dětí použít. Doufáme, že společně s vámi se nám podaří vypracovat takové legislativní nástroje, abychom tyto regulační nástroje upravili tak, aby eh, i děti měly přístup k inovaci nad rámec té sítě eh, klinických testů. A ten poslední pilíř je otázka přeživších pacientů. Musíme zajistit, aby všechny děti, jak, jak budou postupně dospívat, měly přístup k dlouhodobému sledování, relevantnímu vůči jejich konkrétní chorobě. Jinými slovy, bude se znát, eh, jakými léky se léčily, eh, jaké vedlejší účinky mohou nastat, aby to někdo monitoroval, zejména v oblasti adolescence. Eh, Společně eh, s takzvaným survivorship pasportem jsme vypracovali rámec, který je připraven k implementaci, pakliže budeme mít dostatek investic. Eh, pokud se toto podaří implementovat, budeme mít digitální rámec pro sledování eh, dětských rakovinných pacientů v rámci jejich dospívání a umožní nám to dlouhodobě sledovat dětské pacienty a jim to naopak umožní stát se skutečně přeživšími rakoviny a netrpět následky. Další snímek. Eh, prosím, pomalu končete, říká pan předseda. v rámci rámce Horizont Evropa a Europe's Beating Cancer Plan máme jedinečnou možnost řešit všechny tyto problémy napříč všemi rámci, které máme. Tuto příležitost vítáme. Eh, doufáme, že eh, v obou rámcích se nám podaří zlepšit situaci eh, dětských eh, pacientů s rakovinou. Ráda bych řekla, že pediatrická komunita, komunita v Evropě společně se CCI Europe eh, a European Reference Network a PanCare jsou připraveni spolupracovat s vámi jako Evropským parlamentem, abychom tyto cíle naplnili. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Bardzo děkuji, paní profesor. Děkuji vám. Děkuji za tuto skvělou prezentaci ukazuje se, že pokud budeme jako Evropská unie ambiciozní, může se z nás stát um, společenství zemí, kde budeme mít dostatečné znalosti, tak abychom mohli bojovat proti těmto novým typům rakoviny. Musíme být ambiciozní a to si přeje i náš výbor, abychom um, také bojovali proti těm zmíněným rozdílům. A teď už Freddy Bray, vedoucí sekce pro sledování rakoviny Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit eh, prezentaci eh, paní profesorky eh, zlepšení standardů Eh, rakovinové péče. Chtěli bychom se také podívat na systém včasného varování a efektivity a také celoevropský plán boje proti rakovině. Děkuji za příležitost eh, vyjádřit se. Já jsem trošičku pozměnil název, jak zlepšit standardy, pokud jde o kontrolu mm, rakoviny v Evropské unii. Mám pro vás odkazy na práci samotné agentury a e, zamyslím se nad tím, jakým způsobem e, zapojit členské státy a jaké kroky podniknout, e, pokud jde o kontrolu rakoviny. Ale samozřejmě se zaměřujeme i obecně na veřejné zdraví a na ekonomické výhody, které takovéto nové politiky mohou přinést. Tady chci představit práci agentury sledování rakoviny, eh, výzkum, boje proti rakovině. Jsme specializovaná agentura ehm, pro prevenci a kontroly rakoviny. Ehm, ta práce eh, sledování, ehm, to je taková globální práce, sledujeme to eh, celosvětově, snažíme se vypracovat globální ukazatele a na základě toho vypracovávat určitá opatření či kroky, Spolupracujeme s řadou subjektů v rámci různých výzkumných programů, eh, například eh, NCD eh, a potom také Globální observatoř pro boj proti rakovině. Odvedli jsme velkou práci už na včerejším virtuálním zasedání. Spolupracujeme s Dalšími subjekty pro rok 2020 jsme přišli s odhady, um, spolupracujeme s GCO a také eh, se zabýváme impactem, uh, eh, pardon, dopadem covidu na uh, sledování rakoviny. Já bych se chtěl vyjádřit o určitých aspektech, jak sledovat situaci v Evropské unii, a jakým způsobem eh, stanovit budoucí potřeby a eh, vyčlenit stroje. A taky jakýsi systém včasného varování, pokud nebudou podniknuty příslušné kroky. A také na pomoci členským státům ehm, při eh, úspěšných opatřeních a ukázat, že to sebou nese hospodářské výhody. Pan profesor Ricardy už to zmiňoval. Očekáváme, že eh, tady budeme mít asi 20% navýšení do roku 2035, 3,5 milionu eh, případů, také očekáváme navýšení eh, úmrtí z důvodu rakoviny, tady máte příslušná čísla. Prosím o ten snímek předtím. Toto je tady míra umrtnosti a Tady eh, to máme rozděleno podle mužů a žen. Demografické projekce. Vidíte, že eh, tady se ty čísla snižují v řadě zemí a to platí pro většinu eh, západu i východu evropských zemí. Například menší počet lidí, kteří kouří, nebo potom rakovina prsu, kolorektální rakovina, A tady uh, máme predikci uh, do roku 2035. U většiny členských států 27 očekáváme asi tedy to, že bychom eh, se vyhnuli asi 150 tisícům úmrtím do roku 2035, což je 1,45 milionů případů dohromady. A e, pokud bychom tedy dokázali, e, nebo nedokázali úplně ošetřit všechny ty demografické um, proměny, tak e, by se to číslo trošičku zvýšilo. Tady mám příklad. Screening na rakovinu v EU. Toto jsme tedy připravili s různými dalšími organizacemi. Jak to vypadá se screeningem? Vidíte, že v jednotlivých částech Evropy je situace různá. V Lotyšsku probíhá určitý program, v jiných zemích eh, byl spuštěn pilotní program. Pokud tyto země zavedou účinný screening, tak eh, můžeme počítat s tím, eh, že se nám kumulovaně zvýší hm, počet případů, kdy se můžeme vyhnout negativním důsledkům, asi až, asi až 30 případů, a do roku 2040 by se to mělo navýšit na 50 až 60 Toto tady ukazuje, že pokud zajistíme účinný screening, tak um, opravdu zachráníme životy uh, řady lidí. Um, mluvili jsme tady o těch 40% um, ehm, preventibilních případů rakoviny a jak už bylo řečeno, eh, změna chování jednotlivců má velký dopad. Mm, konsistentně se ukazuje například ve Francii, že můžeme skrz různé strategie prevence, například boj proti kouření, obezitě, správná životos, životospráva, zdravé jídlo a tak dále, takže to můžeme opravdu do velké míry ovlivnit. Já bych se zaměřil na kouření. Ehm, je zde asi 19 typů rakovin, které jsou způsobeny kouřením, včetně eh, jednoho typu rakoviny prsu. A eh, když se podíváme na eh, rámcovou umluvu boje proti ehm, tabáku nebo kontrole tabáku, tak tady máme příslušná čísla. Když se snižuje tady ehm, ten trh kuřáků, tak dojde ke snižování čísel počtu eh, případů rakoviny. Každopádně ve 39 ze 40 zemí to je rakovina eh, plic, eh, která je jaksi na prvním místě. A tady se ukazuje, co bychom mohli udělat, když se podíváme na počty kuřáků v jednotlivých zemích. Co by se mohlo tedy stát, kdybychom například navýšili spotřební daň či obecně ceny tabáku, kdybychom změnili eh, standardizované balení? Ehm, tady máme tedy čísla podle eh, jednotlivých pohlaví muže a ženy. Ukazuje se, že by se to určitě dalo vylepšit, pokud bychom optimalizovali eh, kontrolu tabáku. A tady máme studii dopadu. Potenciálně do 20 let bychom mohli um, Ehm, snížit počet případů o 1,6 milionů případů, případů tedy eh, rakoviny plic. A můžeme také vypočítat eh, ekonomické náklady. Řada lidí tedy eh, v EU umírá předčasně a můžeme si vypočítat hospodářské náklady, můžeme se podívat například na produktivitu Opravdu to země stojí eh, hodně. Jako procento HDP je to docela nízké číslo, ale když si to potom vyčít, vyčíslíte, tak je to asi 75 miliard dolarů. Takže je tady i ekonomický argument, eh, proč bojovat za veřejné zdraví. Mělo by to být tedy součástí příslušných opatření. A teď eh, prosím další snímek. Ehm, tady je ten rámec, je to docela komplikované, ale když se podíváme na Eh, celé to kontinuum od někoho, kdo je zdravý, až, eh, eh, ke kon, až na konec jeho života, tak tady vidíme, jaká opatření je možné přijmout. Registrace případů, příslušné systémy, systémy sledování. A i tady k tomu můžeme při, přiřadit ekonomickou hodnotu. Já se omlouvám, říká pan předseda. Prosím vás, abyste už eh, pomalu končil. Tady máme tedy eh, ukazatele z Eurostatu a z dalších institucí, včetně observatoře. Členské státy mohou udělat ještě více a můžeme si také vypočítat, jaký by to mohlo mít dopad do budoucna. Děkuji. Děkujeme do Děkuji mnohokrát, pane doktore, a teď se dostáváme k diskusi. Nejprve dostanou slovo koordinátoři. Cindy Fransen za EPP, prosím, na minutu a půl. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, kolegové, chci poděkovat oběma mluvčím za to, že se s námi podělili o své zajímavé poznatky. První otázka se týká toho, co vidíme, že eh, děti v určitém, speci, v určitém specifickém věku nedostávají specifickou léčbu a nemají přístup ke klinickým testům. To znamená méně objevů, eh, které by mohly být aplikovány v léčbě a menší eh, přístup k klinickým testům. Potřebujeme prostě umožnit přístup ke klinickým testům také pro tyto pacienty. Jak to můžeme udělat? Budou se tady dělat nějak věkově limitovaná klinické eh, testy a co bychom mohli v tomto podniknout? Druhá otázka mm, na pana Brejka. Eh, v souvislosti s virusem COVID-19 eh, bylo třeba sbírat data a musíme identifikovat ale jakým způsobem můžeme urychlit sběr dat? A jak vidíte dopad pandemie na sbírání statistických údajů v oblasti roka, rakoviny? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, Cindy. A teď má slovo Alessandra Moretti z SAD, prosím. Sí, grazie. <clears throat> grazie, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji oběma řečníkům za jejich práci, za jejich skvělé prezentace, které se soustředili na velice jasné otázky toho, co musíme udělat v příštích měsících. A na toto tedy se teď musíme zaměřit my. Řekla bych, že všichni se shodneme na významu výzkumu ve všech oblastech zdravotnictví zejména v oblasti boje proti rakovině. Jedno ze základních zásadních témat je transpozice zjištění do klinických aplikací, abychom snížili mortalitu a vlastně i incidenci rakoviny. Eh, ráda bych požádala experty, aby nám řekli, jaké jsou priority co do takzvaného translation research a co můžeme udělat my jako politici, abychom zlepšili transpozici vědeckých eh, zjištění do skutečného boje proti rakovině v Evropě. Jakým způsobem můžeme vytvořit adekvátní legislativní rámec, který umožní co nejrychlejší tuto transpozici? Děkuji vám. Děkuji, Alessandra. Teraz... Děkuji mnohokrát. A eh, teď ještě Jean-Louis France z Francouzska, prosím. Veronik Trille. Děkuji mnohokrát, děkuji, pane předsedo. V roce 2016 jsem podepsala usnesení, které žádalo eh, revizi Eh, příslušného nařízení o léčivých přípravcích pro děti. Tady se konstatovalo, že existoval Evropský fond, ale výsledky byly velice skromné, co se týče výzkumu a příliš mnoho eh, z těchto plánů bylo eh, a cílů tohoto plánu bylo dosaženo. Docházelo k nedostatkům pediatrické péče a také k nedostatku nedostatečné, nedostatečnému uvedení na trh přípravku pro dětské pacienty za dostupné ceny. A teď jsme čtyři roky poté, a zdá se, že nařízení z roku 2006 stále nebylo modifikováno. Mm, eh, když se mm, podíváme na platné předpisy, jak můžeme tedy zlepšit náš boj proti rakovině? Děkuji vám za vaši odpověď. To byla Joel Milan a děkuji mnohokrát. A teď má slovo Michel Rivasi z Francie za zelené. Michel, jste s námi, jste připojená. Máme kłopot s połączeniem, změníme kolejnost. Tak... Dobře, tak změníme postup, takže teď má slovo paní Kopčinská a pak se zkusíme spojit ještě s paní Rivasy. Joana Kočinská má slovo. Ano, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. <laughs> Paní eh, Michel, děkuji vám za vaše prezentaci. Já jsem se vás chtěla zeptat na dětskou rakovinu, protože v textu se říká, že eh, zvyšování během 20 let na o 13 až 20 se vyskytuje v onemocnění dětí. Vy jste řekl, že 10 rakoviny dětské je způsobeno geneticky a 90 mají jinou příčinu. Eh, existuje hodně výzkumu, které se dějí proč došlo k tomu zvýšení onemocnění dětí rakovinou, ehm, protože u dospělých víme, že tady máme alkohol, a nikotin, ale to u dětí neexistuje a přitom tady vidíme zvýšenou, například zvýšené onemocnění leukemí. Může to být způsobeno chemickými složkami v potravině, v potravinách a existuje k tomu nějaký výzkum a nebo není ovlivňován fetus, nemohou už v plodu vzniknout eh, příčiny pro rakovinu a proto je třeba povzbudit preventivní výzkum v oblasti rakoviny dětí. Děkuji mnohokrát. Teď paní Kopčinská. Eh, omlouvám se, že jsme měli připojené dvě, takže teď paní Kočinská, Kopčinská, prosím. Dobře. Máme tady připojenou paní Kopčínskou. Mm, takže technici nám ukazují, že nemáme připojení, takže teď má slovo Kateřina Konečná a vrátíme se k paní Kopčínské za chvíli. Vidíme, že... I don't know what's happened. Uh, jo. Nevím, co se děje. Teraz dobře. So. Teraz dobře. V drodze vidět v samochodě. Okay. Uh, yeah. Uh, sorry, uh, I... Já se omlouvám, doufám, že to bude v pořádku. Já mám několik stručných otázek. Jakým způsobem může dojít k lepšímu Eh, dohledu a máme tady nějaké specifické prostředky, které mohou zlepšit tuto situaci eh, eh, jak je, jak to vypadá s vysoce kvalitními údaji, které jsou zapotřebí pro rozvoj a jak lze posílit také tento výzkum v oblasti dětské rakoviny a když se podíváme na zásady, jakým způsobem eh, by měla osvěta se více měla orientovat na příslušné programy. Velice děkuji a omlouvám se za ty potíže tady s připojením. Děkuji mnohokrát a teď paní Kopčinská. Prosím pěkně, děkuji mnohokrát, už jsem tady. Děkuji vám, pane předsedo personalizovaná eh, eh, medicína eh, pro získání příslušného osobního přístupu k léčbě je důležitá jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Jedná se o optimalizaci přístupu jak k léčbě pacientů s rakovinou, tak k výzkumu. A tady je zapotřebí lepšího pochopení toho, jaké faktory všechny tady hrají roli. Životní prostředí, životní podmínky a další faktory. Mnoho pacientů Mm, pro tebe bylo možno nalézt osobní eh, léčbu, personalizovanou léčbu a eh, proto se domnívám, že by toto mělo být provozováno především u dětských pacientů. Jak to tady vypadá s tím eh, osobnostním personalizovaným přístupem k dětským pacientům? Máte konkrétní doporučení pro to, jakým způsobem uskutečňovat personalizovaný přístup pro všechny pacienty v Evropě, zejména s ohledem na rakovina onemocnění u dětí. A koncepce Living Blood by mohl eh, hrát dynamičtější roli v léčbě rakoviny i v kontextu onemocnění dětí rakovinou. A teď eh, paní Veronik Trie Lenoch, děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chci velice poděkovat referujícím za jejich prezentaci. Eh, název tohoto slyšení se týkalo způsobu, jakým způsobem můžeme zvýšit standardy léčby v Evropské unii. Moje otázka se spíše týká tohoto aspektu který eh, nebyl příliš rozveden, eh, protože snížení nerovností, které vidíme u pacientů s rakovinou mezi jednotlivými evropskými státy, eh, to by mělo být naší prioritou číslo jedna. Je samozřejmě snížit tyto nerovnosti i díky prevenci, ale také nerovnost k rychlému přístupu k kvalitní léčbě a to musí být určující. Proto musíme apelovat na každý stát, aby měl svůj národní akční plán v boji proti rakovině vysoké kvality, který by zavazoval také onkologická oddělení v jednotlivých nemocnicích a měli by mít příslušnou organizaci i řízení pro veškeré pacienty. Tady je třeba informace, vzdělávání i ze strany pacientů a také účast na klinickém výzkumu. To všechno by mělo vést eh, k tomu, eh, aby byla vytvořena centra v jednotlivých členských státech pro boj eh, proti rakovině, aby se zabezpečil rovný přístup v léčbě. A já bych ráda věděla, drahá Pamelo, zda tento typ postupu by mohl snížit nerovnost přístupu a zda je možné ho přenést na zdravotní instituce zabývající se léčbou dětských pacientů. A zda jste uvažovali o určité akreditace, eh, které provází nebo které má příslušná centrála Evropská agentura, tedy pro boj proti rakovině. Děkuji mnohokrát a teď Petr Líze za EPP. Minutu máte, Petře. Děkuji mnohokrát, Petře, děkuji všem referujícím a já se chci zeptat Pamely, protože dětská rakovina a boj proti ní musí být prioritou v Evropské unii protože sice méně dětí onemocní rakovinou, ale je-li to tak, je to veliká zátěž v rodině a nemůžete eh, mít přístup ke správné léčbě bez evropské spolupráce. A proto my v EPP s kolegy, eh, například s paní Ekartovou eh, z Německa, a chceme se zasazovat o to, aby se toto stalo prioritou. A podívejme se na eh, to, jakým způsobem je, je regulován boj proti rakovině. Máme tady dvě příslušná nařízení, která eh, nebyla úspěšná v léčbě dětských pacientů. Co přesně musíme udělat? Eh, máme příležitost buď interpretovat to různým způsobem, co máme dělat, abychom eh, pomohli těm dětím. Stačí tato nařízení? Děkuji mnohokrát. Teď Eva Kopáč za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. k těm standardům, k péči a normám týkajících se léčby. To samozřejmě sebou nese také problémy toho, jak to vypadá s kvalitou léčby, zejména dětských pacientů, a jakým způsobem e, tento systém může zvýšit kvalitu je velice obtížné eh, teď prostě eh, určovat nějaká kritéria pro kvalitu a jak to vypadá s veřejnou rolí tohoto systému. Jedná se o u určité, o, o stanovení určitých e, ústředních faktorů, indikatorů, léčebných indikatorů, které jsou objektivní. A proto se chci zeptat obou odborníků. Vidíte nějakou možnost e, pro objektivní systém hodnocení a vytváření standardů a existuje možnost mít nějaké informační centrum pro pacienty, kde by měli eh, přístup eh, nejenom, co, pacienti nejenom k informacím, ale také k možnému způsobu léčby. Pan Sokol z Chorvatska. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat pana profesora. Vy jste se zmínil o těch největších problémech spojených s dětskou rakovinou. Já se tedy chci zeptat, co můžeme dělat na evropské úrovni, abychom zvýšili kvalitu léčby. Můžeme zlepšit například uskutečňování a implementaci příslušné směrnice týkající se také sběru dat pro zlepšení kvality i přeshraničním měřítku. A jak to vypadá se synergiemi? Eh, protože by šlo jistě propojit soudržnost s horizontálními projekty v rámci zlepšení výzkumu, pro, eh, výzkumu rakoviny na evropské úrovni. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A teď Pietro Fiocci. Eh, Já bych hovořil o dvou konkrétních problémech. Jednak chci hovořit o terapiích rakoviny jako radioterapie. Zde potřebujeme více podpory od EU. Je potřeba, aby EU přepracovala svůj názor na radiofamacomatika, aby se tyto léčebné metody mohly dostat k pacientům po celém Evropě. A poté eh, emise radonu. Všichni víme, že je fakt, že eh, eh, emise radonu zvyšují riziko rakoviny plic. Měli bychom si udělat komplexní evropskou mapu této oblasti, zejména bychom se měli pak zaměřit na pracoviště. To je velice důležité. Je velice důležité nastavit příslušné pobídky pro tyto kontroly a dát dostatek peněz na reaktivní akce. Děkuji. Děkujeme, Pietro. Luisa Regimenty, ID. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bohužel, jak víme, u chorob jako rakovina eh, není k dispozici léčba. Důležitá je proto prevence a screeningy. V tomto ohledu je potřeba uznat, že evropské státy se rozvíjejí paralelně, vypracovávají inovativní postupy a rozhodně si zaslouží naši podporu. Například hovoříme o mutační onkologii a přizpůsobené onkologické léčbě. Když někdo přijde na nějaké nové výhodnější léčebné metody, měl by je sdílet s mezinárodní vědeckou, vědeckou komunitou. Je potřeba dát co největší podporu tomuto výzkumu při zachování soukromí údajů. Evropské státy pak potřebují společné koordinované strategie intervence proti této chorobě. Děkuji. Děkujeme. Bronis Rope, zelení, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád hovořil o nerovnostech. Podle údajů, které mám, protože u nás jsou malé trhy a slabá kupní síla, tak u nás, eh, podobně jako ve zbytku východoevropských zemí, se za potřebná léčiva platí až desetkrát více než v jiných státech, eh, zejména když to porovnáme se zeměmi, které vyrábí daná léčiva. To znamená, že vlastně u nás není až taková možnost poskytovat pacientům eh, léčbu a prevenci západní kvality. Chci se zeptat, jak vnímáte tuto asymetrickou situaci mezi východem a západem. Druhá věc pak, máte nějaký výzkum, co se týká nejefektivnějšího způsobu, jak vyřešit tyto nerovnosti? Děkuji. Děkujeme, Bronisy. Antony Kominy Olivers. Aha, on mezi námi není. Takže Deirdre Klun, EPP, prosím. Děkuji. Ráda bych se zaměřila na prezentaci doktorky Kernové a na dětskou rakovinu, protože zde můžeme udělat mnoho pro zlepšení. Zmínila jste ve své prezentaci klinické testy a fakt, že děti z menších zemí, kde je menší populace, nemají takovou šanci se těchto testů zúčastnit. Můžete nám říci, zda je něco ve stávající legislativě, co bychom v této oblasti mohli využít, anebo by bylo potřeba, eh, abychom udělali něco my v této oblasti, jak říkali předřečníci v přeshraniční léčbě. Takže na co se můžeme zaměřit my jako legislativci? Máme už nějaký nástroj, nebo co máme dělat jiného, abychom zajistili větší míru přístupu v této oblasti? Děkuji. Děkujeme. Margarita de la Pisa Carrion ze Španělska. Buenas tardes. Ještě jednou dobrý večer. Rakovina je vždy bolestná, ale pokud je to rakovina dítěte, tak je to ještě mnohem horší. Je potřeba um, dát k dispozici více typů léčby. Musíme také um, zmobilizovat síly ve všech členských státech a nezapomínat na to, jakou úlohu hraje farmaceutický průmysl. Instituce ehm, vždy ehm, chtějí bojovat za eh, inovativní přístupy a za inovativní léčiva a budeme to tak dělat i do budoucna. Děkuji. I zgłaszał se, jeszcze Nikolas. Děkuji. Chci se zeptat, zda e, ještě tady máme trošku místa pro pana Kacresy. Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme tedy o rakovině dětí a je těžké tedy získat eh, údaje o těchto typech rakovin. Je tady nízká eh, kauzistika a je potřeba ještě posílit strategie pro sdílení těchto údajů a lépe to kontrolovat do budoucna. Teď bohužel vypadlo spojení. Perdone, Sorry. Slyšíme tě, slyšeli. Teď už jste slyšet i vidět. Jak jsem říkal, um, hovoříme tady o dětské rakovině a jak bylo řečeno, je to velký epidemiologický problém. Nemáme dostatečné údaje o všech případech, zvlášť v malých zemích, které nemají dostatek údajů. Je potřeba tedy sdílet údaje, vyměňovat si je a vytvářet platformy a systémy, díky kterým to, mm, díky kterým to budeme moci dělat do budoucna. Potom je to také otázka léčiv pro vzácná onemocnění. Musíme eh, to podpořit, protože je opravdu hodně typů takovéto vzácné rakoviny, která to potřebuje. Toto je tedy velmi důležité. A omlouvám se za technické problémy, nevím přesně, co se děje. Končit, I will stop. Končit, I will stop. OK, e, přervalo połączenie. Profesor Kerns, e, zapraszam. Děkuji vám. A teď už dám uh, slovo paní Kerns. Maximálně pět minut, prosím. Hello. Děkuji vám. To bylo opravdu hodně otázek ohledně dětské rakoviny. Já se pokusím je trošku seskupit a co nejlépe odpovědět. Nejdříve zdravotnická infrastruktura a klinické zkoušky. To je opravdu velmi důležitá otázka. Eh, náš institut už eh, vytvořil eh, síť expertů, center excelence a podpůrných institucí. A myslíme si, že eh, takovýto model je možné použít i u dětských rakovin. Zatím ehm, ty rámce, které jsou k dispozici pro rakoviny dospělých, eh, neslouží stejně jako u rakoviny dětí, ale je to proto, že ten systém prostě neodpovídá příslušným potřebám ale to neznamená, že by neměl fungovat proces akreditace. Musíme tedy vycházet z rámců, které již existují a budovat na nich. Pokud jde o zlepšení standardu péče eh, Um, například klinické zkoušky v Evropě, musíme se ujistit, že každá ta klinická síť bude eh, mít dostatek eh, investic a eh, budou zde k dispozici klinické zkoušky, budeme se dívat na všechny aspekty, včetně komplikací. Jakmile se toto nastaví, tak budeme mít k dispozici veškeré údaje a ty se potom můžou agregovat. Navíc máme ještě experimentální zkoušky, a to je ve spolupráci s akademií a farmaceutickým průmyslem. To je opravdu klíčové. Pokud jde o příslušné nařízení, tak to se musí znovu otevřít a přepracovat, protože v tuto chvíli jak se sbíráme jenom střípky toho, co máme u rakovin dospělých. My se musíme zaměřit specificky na rakoviny dětí. Musí to být atraktivní prodaný průmysl, protože je to docela malý trh je potřeba přilákat investice a licence, příslušné licence musí být také dosažitelné. A potom, co tedy se údaje, ty preklinické údaje, ty potom vlastně musíme přetavit do té klinické sféry. Máme dobré příklady, jak propojit tu vědu, jak si preklinickou, s průmyslem, s akademickou sférou a s regulátory abychom se ujistili, že mm, ty myšlenky, jak se výjdou z laboratoří, vytvoříme partnerství a potom se to tedy eh, dostane do té klinické sféry. Musíme ehm, se ujistit, že tady ty kanály budou otevřené. A ještě se vrátím k té infrastruktuře. Eh, abychom zlepšili precizní medicínu u rakoviny dětí, tak eh, bychom Um, měli zajistit, že screening bude um, jaksi standardní péči ve všech zemích, uh, i pro děti. Všichni by měli mít uh, přístup k molekulárnímu screeningu, protože vy se můžete prostě podívat, jak se na, tu, mm, na ten molekulární otisk prstu a podle toho se zařídit. A zatím něco takového není k dispozici pro rakoviny dětí. A pokud jde o mladé dospělé a uh, teenagery, tak já s vámi naprosto souhlasím. Je to populace, na kterou se moc nezaměřujeme, protože mm, nespadají do té kategorie dětí ani dospělých. Neexistuje žádný důvod, e, jak, e, proč e, nastavovat tyto um, zkoušky podle věku. Měl by se z toho zase stát standard v celé Evropě, že tady vždy budeme brát v úvahu věkovou kategorii a musíme um, také zajistit příslušnou klinickou infrastrukturu, protože teenageři uh, nechtějí chodit na pediatrická oddělení, ani by neměli a nechtějí být ani samozřejmě na geriatrickém oddělení. Měli bychom i nějaká střediska pro uh, nezletilé uh, Ehm, myslím si, že by to zlepšilo eh, jak zdravotní péči, tak i výzkum. A potom ještě otázka ehm, predispozice k rakovině a příslušný výzkum. Epidemiologie eh, u rakoviny dětí. Řadu desetiletí probíhal rozsáhlý výzkum, jak se mezinárodně, v Evropě i globálně, a pokusili jsme se najít environmentální faktory, které vedou k rakovině dětí. Eh, výzkum ale nebyl úspěšný, protože výskyt rakoviny dětí eh, v jednotlivých regionech je velmi nízký a navíc se to ještě potom kategorizuje podle typy, typu rakoviny a není možné z toho vyčíst jediný eh, faktor, který by byl příčinou. A u lymfoblastické leukemie to byl jediný úspěch, kde se nám podařilo alespoň um, zjistit, že to souvisí s imunitním systémem. Pokud byl nějakým způsobem eh, podkopán v raném eh, věku, tak eh, tam byla souvislost. Takže potřebujeme podívat se na to, proč děti s určitými genetickými změnami mají predispozice k rakovině a pokusit se porozumět k tomu, co vede k těmto genetickým změnám, a proč zde tedy existuje větší pravděpodobnost, že dítě rakovinu dostane. Takže neměli bychom používat eh, jenom epidemiologický výzkum. Samozřejmě je potřeba v něm pokračovat, ale nestačí to. Nezískáme dostatečné odpovědi. Jinak máte pravdu, že ehm, dochází k navýšení výskytu, důvody a příčiny úplně nechápeme. Zdá se, že prostě ty ehm, více pokročilé společnosti mají větší výskyt rakoviny dětí. Pravděpodobně prostě tady existuje něco, co má vliv na um, výskyt rakoviny dětí. Ale velké epidemiologické studie asi nezjistí tuto příčinu, takže musíme hledat jiné způsoby, jak na to přijít. Doufám, že jsem odpověděla na většinu otázek. Mohla bych o tom hovořit ještě další hodinu, abych vám odpověděla úplně na všechno, ale toto je pro, pro ode mě v tuto chvíli vše. Děkuji. Děkuji vám a pan profesor Bray. Mr. Bray, can you please press again on the speak button only one, once. Thank you. Panie doktorze, jeśli mogę jedno Sorry. słowo. Okay, thank you very much. So just, uh, a bit... Děkuji vám. Velmi rychle, protože vím, že už nemáme moc času. Dopad eh, COVID pandemie na screening a na zjišťování případů rakoviny a potom sběr ukazatelů, co by mohly členské státy sbírat. COVID-19 měl velký dopad na diagnózy rakoviny Eh, pokud se podíváme na čísla únor až duben, tak nejlepší máme čísla tedy z Belgie a Nizozemska a došlo k velkému eh, snížení počtu zjištěných případů rakoviny. Um, Zvlášť u rakoviny kůže to platí, ale platí to obecně pro všechny typy rakoviny a všechny věkové kategorie. Důvodů je mnoho, ale například v Nizozemsku eh, máme k tomu nedávnou studii. Ehm, jednotlivci, kteří měli příznaky rakoviny, prostě se neobrátili na svého eh, obvodního lékaře, protože prostě nechtěli zabírat čas eh, doktorovi a kapacitu ve chvíli, kdy byla potřeba řešit pandemii. A nebo samozřejmě i ty příklady, kdy eh, člověk prostě nechce přijít do ordinace, protože se bojí nakažení covidem. Eh, také docházelo odkládání naplánovaných eh, konzultací, jak ze strany obvodních lékařů, tak ze strany nemocnic. A i screeningové programy bývají nebo byly v březnu a dubnu pozastaveny. Takže to je odpovědět na vaši otázku. Um, například screening, pokud jde o rakovinu prsu nebo kolorektální rakovinu či rakovinu děložního čípku, eh, všechno to bylo pozastaveno. Tady to jsou svým příklady z Nizozemska. Eh, měl to velký dopad především u těch věkových kategorií eh, u kterých má probíhat screening. A ty diagnózy, um, potom se to nakonec dohnalo a ta čísla se tady zvýšila na tu očekávanou úroveň, ale prostě bylo tam spoždění. A poslední věc, pokud jde o ty ukazatele, tak ehm, já jsem zmiňoval rámec pro um, ehm, výskyt nebo zjišťování rakoviny um, úmrtnosti a tak dále, tak to se všechno dá um, sbírat jaksi v rámci rejstříku členských států, měl by to být standard. Musíme navyšovat kapacity, aby to země eh, mohly dělat a aby ta údaje byly k dispozici. A také eh, případy vyléčených nebo přeživších pacientů podle stupně rakoviny, Ehm, na základě toho eh, se také mohou uspůsobit prognózy pro pacienty podle, eh, typ, podle stupně rakoviny, která je jim zjištěna a vůbec celkově je jednodušší vyhodnotit ehm, dopad rakoviny na celý zdravotnický systém v daném státě. Takže opravdu ehm, musíme sbírat všechny tyto údaje a my samozřejmě eh, velmi rádi za náš institut budeme podporovat tuto budoucí práci. Děkuji vám. Děkuji našim řečníkům. Já bych na závěr chtěl říci, že jsem vás velmi pečlivě eh, poslouchal, ehm, sever, jich, východ, západ Evropy a zdá se, že se tady ehm, často ptáte, jakým způsobem zajistit přístup k novým léčivům a novým technologiím. V Evropě jsme se dostali do chvíle, nebo do situace, kdy uh, můžeme efektivně bojovat proti rakovině, ať už žijete kdekoliv. Takže já jsem, nebo mělo by to tak být, takže já si myslím, že bychom měli rozhodně bojovat proti rozdílům eh, v přístupu k léčbě. Měli bychom mít nějakou společnou databázi eh, všech studií, které existují v Evropě, aby příslušní lidé měli přístup k těmto klinickým studiím které eh, se často zaměřují na nové eh, způsoby léčby a technologie. Je potřeba mít eh, vhodný mechanismus, model léčby rakoviny. Opravdu toto je náš záměr, mít jakýsi ehm, základní model a databázy klinických údajů. Tyto klinické údaje by měly um, zajistit um, možnost eh, diagnózy a následné léčby, která bude účinná. Potřebujeme takový systém, který umožní například včasnou a rychlou detekci hm, hlavních typů rakovin. A naší další ambicí by mělo být, že zajistíme dostatečnou úroveň financování v rámci rámcového eh, rozpočtu 2021 až 2027. Mělo by to být minimálně 10 eh, miliard eur. Ehm, toto všechny veškeré studie, které jsou k dispozici, by měly zajistit eh, efektivní přístup ke existující léčbě rakoviny. Takže myslím si, že bychom opravdu potřebovali 10 miliard eur. Já vám všem děkuji za velmi aktivní a zajímavou diskuzi, děkuji našim expertům. Víte, že toto je nepolitický výbor, jde nám opravdu o obsah a uvidíme se příště, 2. prosince, budeme mít tříhodinové zasedání a doufám, že se do té doby budete všichni opatrovat, budete se mít dobře a Uvidíme se, jak říkám, 2. prosince. Hezký večer.